Allora abbiamo proceduto Nyní jsme tedy postoupili eh, až k bodu hlasova, až k hlasování a pan Vogerbauer při hlasování získal 13 hlasů pro, 4 hlasy proti a 6 eh, kolegů se zdrželo. Znamená to tedy, eh, že většina hlasů je pro pana Vogerbauera můžeme přejít bodu k číslo 5 na našem pořadu jednání, kterým je Účelnost a účinnost financování EU v oblasti vyřazování jaderných elektráren budeme hlasovat a nejdříve předám slovo eh, panu Marineskovi. Prosím. Ah. Thank you very much. Děkuji vám. Podle mého názoru tato zpráva byla velice zajímavá a jejím významem podle mne je, abychom žádali od komise a od účetního dvora, protože se připravuje nové hodnocení těchto projektů, Požadat je tedy o odpovědi na určité otázky, a tyto odpovědi by se měly objevit v následujících zprávách. Mm, v té mojí zprávě tedy nežádáme o nějaké zrušení nebo zastavení financování, dám o to, abychom nalezli odpovědi. Zda je e, doposud e, nutné nebo nadále nutné e, ze strany EU přispívat na tyto projekty a jak byly tedy využity tyto prostředky. Grazie. No? Děkuji. Nemáte-li eh, dalších eh, poznámek, můžeme postoupit přímo k hlasování o této zprávě. Především je tu ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Můžeme o něm hlasovat přímo. Zahajuji hlasování. La votazione chiusa. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh číslo 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pokud všichni eh, souhlasíte, budeme hlasovat zvednutím eh, ruky a ne elektronicky, protože by to šlo rychleji. Souhlasíte s tím? Pozměňovací návrh 12 byl tedy přijat. Ne? Ne, ještě budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu 12. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti. Já se omlouvám, říká pan předseda, ono to bude jednodušší elektronicky, protože pak to musíme přepočítávat. Takže 12 ještě jednou zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 13. zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis hlasování. Končím hlasování. Přijat. 19. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijat. 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 22. Zahaju... Ne, ten je stažen, takže 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 44 a 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 47. Končím hlasování. Přijat. 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromisní návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 55, 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 56. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 64. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 66. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijat. 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 69. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pak tu jsou pozměňovací návrhy od výboru ITRE. První část. Zahajuji hlasování o první části prvního. Končím hlasování. Přijata. Pozměňovací návrh 4 ITRE. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 7 od ITRE. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Úvodní ustanovení C od ITRE. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijat. Budeme hlasovat o usnesení, tak jak bylo změněné. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Je schválena všechny, eh, 22 hlasů pro, nikdo není proti a jeden se zdržel. Blahopřeji tedy zpravodaji a pokročíme dál. Bod 6 na pořadu jednání se zabývá budoucností rozpočtové podpory EU pro rozvojové země. Spravodajem je kolega Stas. Jemuž předávám slovo. Kolega Sikep. Eh, Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové. dokumentu číslo 6, který máte před sebou, jsem pochopil, že je tu tedy návrh eh, našeho stanoviska pro výbor pro rozvoj, ale je tu ještě jiný dokument. To, co jsem nechal rozdat, je stanovisko eh, s pozměňovacími návrhy, který, eh, které předloží pan zpravodaj. Já jsem to takto učinil, protože je to stanovisko, které má vždycky velmi omezený rozsah. 2000 znaků jsem měl k dispozici. 2000 znaků na to, abych vysvětlil svoji pozici k rozvojové pomoci, což samozřejmě nestačí. Nestačí to na to, abych mohl napsat řádné stanovisko a proto jsem do toho formuloval zhruba sedm doporučení a rád bych to doplnil ještě o to, co jste tedy obdrželi v tom dokumentu dneska v sále navážu kontakt se stíny, stínovými zpravodaji a zeptám se jich, jestli bychom mohli tyto pozměňovací návrhy podat společně, jinak je podám sám. E, v rozvojové spolupráci je tedy rozpočtová pomoc e, stále častěji používána jako nástroj. V samotném sektoru se ten nástroj hodnotí poměrně kladně. Rozpočtová podpora je pro rozvojovou spolupráci poměrně dobrým nástrojem, protože zohledňuje různé zásady rozvojové pomoci, a to především otázku zainteresovanosti. Díky rozpočtové podpoře eh, jsou více zainteresovány jednotlivé zúčastněné strany a podporuje se také vztah mezi podporovanými a dárci. Kromě toho e, je to spojeno s menšími transakčními náklady. Na druhé straně si musíme uvědomit, že to není jediný nástroj, který můžeme v této souvislosti použít a zcela jistě to není nástroj, který je patentním řešením pro jakoukoliv situaci. Druhý odstavec v mém návrhu hovoří o tom, že pokud je poskytnuta rozpočtová podpora, tak cílem této intervence měla by být, by měl být část nějakého národního programu. To znamená, že to nemůže být zcela nezávislé na tom, co se v dané zemi děje. Rozpočtová podpora musí v každém případě být koordinována a sladěna, tak aby byla koherentní, komplementární eh, s, s všemi ostatními formami pomoci, podpory, které jsou poskytovány. Není to tedy oddělený ostrůvek, ale je to součást celého konceptu. A kromě toho to musí být racionální. Jak víte, jsem belgičan a my jsme měli eh, nebo máme velmi těsné vztahy k Demokratické republice Kongo, naší dřívější republice. A já, když vidím, jak režim funguje za velmi malého eh, státního rozpočtu a Kabela říká, že má stále ještě hodně peněz eh, k dispozici na zdravotní péči, tak já to osobně nepovažuji za správné. Já si myslím, že ta naše pomoc musí být e, něčím navíc. To je ten správný přístup, když je to jakési doplnění k rozpočtu dané země. Rád bych e, tedy v tomto smyslu předložil pozměňovací návrh. Najdete ho e, v bodě 2a v dokumentu, který jste dnes obdržel. obdrželi. Vyzývám komisi, aby celý návrh a koncept rozvojové spolupráce nahlížela z hlediska streamliningu, tak aby to bylo všechno navzájem sladěno. Komise by kromě toho měla dbát na to, aby personál, který se tou rozvojovou pomocí zabývá, byl dostatečně kvalifikován a vyškolen, protože eh, personál v oblasti rozvojové podpory musí mít jiné schopnosti. Rozpočtová podpora je totiž jiná technika. Skutečně potřebujete i na analytické schopnosti. Spíše tady potřebujete analytické schopnosti než když jste eh, součástí nebo když zodpovídáte za eh, programové financování. Čtvrtý bod eh, a třetí bod ve vašem návrhu, v tom dokumentu, který jste obdrželi, komise musí navrhnout nějaké způsoby, jak měřit efektivnost programů a také zajistit odpovědnost. A konečně poslední bod – hodnocení. Ne, omlouvám se, teď jsem to, teď jsem to řekl špatně. My se musíme dostat ke kontrole inputu, vstupu. To znamená, že musíme dospět ke, k práci s indikátory. Tyto indikátory nám následně umožní posoudit efektivnost spolupráce. Za páté, u veřejné nebo u vládní politiky musíme zohlednit i riziko s tím spojené, protože často je ta pomoc nabízena zemím, které nemají silnou zprávu a proto musíme zohlednit i s tím spojenou míru rizika. Další bod. Účetní dvůr ve, v mnoha stanoviscích zkoumal rozvojovou podporu, prováděl analýzy rozvojové podpory a všechny provedené analýzy ukazují, že tu existuje velká četnost nekvantifikovatelných chyb pokud jde o provádění rozpočtové podpory. Proto bych k tomu chtěl předložit ještě další pozměňovací návrh. Je to pozměňovací návrh 5b. V rámci tohoto návrhu vyzýváme komisi, aby v zemích eh, byly eh, úřady, které kontrolují rozpočtovou kontrolu a aby tedy systematicky předkládaly strukturované zprávy o dosažených úspěších. Po podle kritérií, na kterých se předem domluvíme. Mně totiž jde o následující věc. Pokud poskytujeme rozpočtovou podporu, tak se zároveň musíme postarat o to, abychom se předem domluvili na kritériích, podle nichž bude ta podpora eh, realizována. Můj původní odstavec číslo 6 je opět výzvou směrem ke komisi. Komise by měla učit všechna možná opatření pro, v boji proti korupci v dané zemi. Co potřebujeme k tomu, abychom bojovali proti korupci? Já si myslím, že tady potřebujeme především dobrý dialog. Uh, Potřebujeme solidní dialog s eh, vládou. Kromě toho se musíme zabývat budováním kapacit a zároveň se musíme snažit o vytvoření mechanismu v rámci boje proti korupci. A nyní odstavec číslo 7 mého původního stanoviska tomto odstavci vyžaduji, aby územně správní celky, parlamenty a občanská společnost dané zemi byla do tohoto procesu zapojena, protože já se domnívám, že pokud eh, se snažíme o zainteresovanost eh, podporované země, tak je to potřeba. A konečně poslední bod, je to bod 7a v tom novém dokumentu, který jste dneska obdrželi. Je to poslední doplnění, které k tomu stanovisku mám. E, v oficiální rozvojové pomoci v ODA existuje v těch s tím spojených předpisech článek 25b. A v tom článku 25b je anglicky řečeno následující. Komise bude konzistentně sledovat politiku na, politiku na základě výsledků a indikátorů. Conditionality na základě podmíněnosti a podpory partnerských zemí v tom, aby rozvíjeli parlamentní kontrolu, schopnosti vnitřní kontroly, aby narůstala transparentnost a přístup veřejnosti k informacím. A já si myslím, že právě tato myšlenka, která se zaměřuje na ODA, na tuto oficiální mm, pomoc rozvoji, musí být hlavním principem. pro rozpočtovou podporu a také pro eh, rozvojovou pomoc jako takovou, protože zatím eh, využíváme jen technická kritéria z článku 61.2 eh, dohody z Kotonu pro takovéto příležitosti a já si myslím, že ten vedoucí eh, princip pro rozvojovou pomoc by se měl týkat také rozpočtové pomoci. Takže eh, s vaším eh, svolením bych rád předložil tyto pozměňovací návrhy k tomu původnímu stanovisku. Jsem přesvědčen, že od jiných politických skupin budou přicházet ještě jiné pozměňovací návrhy ale jde o to, abychom toto stanovisko předali tedy výboru pro rozvoj v plnější verzi, než jak bylo tedy původně, protože jsem měl ten limit 2000 eh, znaků. Budeme o tom muset eh, hlasovat 20. března, proto máme málo eh, času. Rozvojový výbor se snaží už 11. dubna přijmout zprávu a my jsme tedy měli jedinou možnost, jak do výboru pro rozvoj dostat vůbec naše stanovisko právě tímto způsobem. aby brali na vědomí naše názory. A celá ta zpráva by se měla dostat na plenární zasedání v červnu. Děkuji. Chtěl bych předat slovo ještě komisi eh, nebo účetnímu dvoru, pokud považují za potřebné si slovo vzít. Prosím. Harald Noack, member of the Court of Auditors. Za účetní dvůr musím říct, že já nejsem um, osobou, v jejíž kompetenci je právě e, tato tematika, ale poté, co jsem sledoval tyto návrhy a pozměňovací návrhy, mohu říci, že se jedná o velmi dobrý základ e, zaměřený na zlepšení rozpočtové pomoci e, právě tedy s těmito elementy, aby tedy zde byly kontrakty se zeměmi, které se zaváží, nebo tedy vlády a partneři, kteří se zaváží na základě těch sedm nebo osm pozměňovacích návrhů. A já myslím, že k tomu my jako členové účetního dvora můžeme jen poblahopřát. Grazie, la Děkuji za komisi. Promluví. Děkuji. Komisi velice těší tyto návrhy protože jsou zde identifikovány oblasti, kde i komise se domnívá, že je zapotřebí dalšího zlepšení u e, závazků. A to je možné provést právě tak, jak uvádí pan navrhovatel, například při hodnocení e, těch předběžných kritérií kvalifikačních, e, kde je uvedena ještě tedy hlubší kvalifikace pro, taková, pro tyto podmínky. Komise si přeje, aby celý ten rámec byl systematičtější a aby eh, byl hlouběji eh, klasifikován. A také bych chtěla připomenout, že komise vždy eh, velmi usilovala o hodnocení výsledku nebo výkonnosti. Samozřejmě, že tu jsou určitě té eh, výzvy, které souvisejí se slabými místy, které jsou eh, eh, v těch cílových zemích. Nicméně chceme, aby docházelo k tomu, že budeme schopni lépe monitorovat situaci a že budou čísla stále věrohodnější, spolehlivější. Komise usiluje o to, aby společně s členskými státy pracovala na koordinovaném eh, postupu, takzvaném, jak se rozhodli už ministři v roce 2009 a komise tedy vyvíjí nadále i eh, tento komponent eh, velice silně v našem celkovém přístupu. Děkuji ještě jednou za slovo. Děkuji vám. Někdo z kolegů si přeje promluvit k tomuto tématu? Není tomu tak? Takže vše je v pořádku. Můžeme pokračovat dál a to budu číslo 7. A to je eh, to je eh, kontrola výkonnosti a finančního řízení agentur. Kolega Stavrakakis má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, myslím, že nejlepší eh, způsob, jak tomuto Eh, přistoupit ohledně absolutoria pro agentury a společné podniky, abychom se zaměřili na několik konkrétních bodů. Než se pustíme do hlavních témat, o kterých se bude diskutovat ohledně absolutorie za rok 2009, rád bych eh, předeslal, že jsem jeden z těch, kdo silně věří v, eh, v potřebu evropských agentur, v to, že mají silnou a nutnou úlohu Eh, pro Evropskou unii jako takovou. Současně eh, Evropský parlament a zejména náš výbor musí zajistit, že peníze daňových eh, poplatníků jsou využity hospodárně, účelně a efektivně. A Eh, pokud docházíme k závěru, že něco je jinak, než by mělo být, tak je třeba na to poukázat a žádat o nápravná opatření. Rád bych eh, začal tím, čemu říkáme obecná zpráva nebo souhrná zpráva, která také se zabývá tedy jak agenturami, tak společnými podniky. Je to komplexní přehled a Jedná se tu tedy o body, které mají společné jak agentury, tak ty společné podniky. Návrh zprávy se zaměřuje zejména na taková témata, která souvisejí s finančním řízením a zejména pak na eh, kon, konsolidaci opatření a převody z jednoho roku do druhého, což má negativní dopad někdy na, na rozpočet. A to proto, že tak porušovám princip um, ročního rozdělení rozpočtu jednoročního rozpočtu Evropské unie. Agentury by se měly snažit proto, aby, do, eh, aby plnili eh, lépe tento, eh, tuto podmínku jednoročního rozpočtu. Také je tu otázka zacházení se s ozotovými mm, penězmi a jsou tu určité slevy, které se týkají mm, vnitřní kontroly. Je zapotřebí, aby veřejné zakázky byly udělovány eh, podle jasných pravidel a jsou tu také slabiny, které se týkají eh, řízení. Eh, je třeba zdokonalit řízení grantů. Další slabá místa souvisejí s postupy přijímání zaměstnanců což může ohrozit transparentnost celých těchto výběrových řízení. Jak už jsem uvedla na začátku, agentury mají různé eh, úlohy, jejich úloha je důležitá a je třeba, aby zajistili nezávislost svých zaměstnanců a expertů, aby je eh, podněcovali k tomu, aby eh, byly patřičně prováděny kontroly. Já jsem se rozhodla také, abych, eh, že požádám o komplexní analýzu účetní dvůr, tam, kde může dojít k potenciálnímu střetu zájmu, té odstavec 15 zprávy. Co se týče vnitřní kontroly u agentur jako takových, je velice důležité, aby ředitelé agentur eh, plnili povinnosti ohledně pravidel pro vnitřní audit a zejména, aby se zaměřili na na plnění doporučení, která už obdrželi. Vítám v této soulež, souvislosti iniciativu Frontexu na podporu harmonizované struktury, eh, které budou umožňovat eh, snadnější podmínky pro udělování eh, absolutoria. Chtěl bych eh, podnítit agentury k tomu, aby standardizovali svou strukturu tak, aby se přizpůsobili tedy systému komise s generálními ředitelstvími a aby, aby napravili nedostatky, které se týkají řízení lidských zdrojů, a aby se řídili pravidly pro jednotlivé finanční e, roky. E, tak jsem tedy e, mohl zhruba popsat situaci, která se týká agentur. A co se týče té společné zprávy, bych chtěl zdůraznit význam víceletého programu, což je důležité pro agentury, aby lépe organizovali svou činnost, aby vykonali taková organizační, eh, takové organizační kroky, aby lépe plnili eh, všechna tato pravidla. Co se týče tedy eh, této zprávy ohledně agentur a společných podniků, jak vidíte v tom návrhu zprávy, který máte ve svých dokumentech, navrhuji, aby se udělilo absolutně všem, kromě třem. To jsou dvě agentury, Eh, to je Evropská agentura pro léčiva a CEPOL, tedy eh, Evropská eh, policejní kolej. A, a třetím je Euratom, kde také byly výhrady. U těchto tří agentur navrhuji, aby se odložilo absolutium. Co se týče eh, CEPOLu, není zde mnoho, co bych mohla eh, dodat. Tato eh, agentura by měla tedy plnit to, což bylo řečeno při naší předchozí schůzi, co se týče Evropské agentury pro léčiva, jak už jsem napsal v tom návrhu zprávy, jsou tam potíže Eh, s, s zadáváním veřejných zakázek, s hodnocením eh, potenciálních rizik, eh, s spolupráci se experty a s náborem pracovníků. To vše naleznete v odstavci 1 a 2 mé zprávy. Obecně Evropská agentura pro léčiva je považována za dobře, fungující dobře uspořádanou, nicméně je zapotřebí, abychom měli naprostou jistotu, že jsou e, zde uskutečňovány e, e, všechny procesy podle pravidel. Já bych chtěl požádat zástupce agentury, aby nás informovali ohledně toho, co se činí u těch veřejných zakázek a hodnocení potenciálních rizik, nezávislosti expertů a ohledně potenciálních problémů s náborem zaměstnanců. Jak jsem právě uvedl, je zapotřebí, abychom opravdu zajistili, e, že se mm, e, dvakrát tedy zkontroluje, jak e, se plní jednotlivé pokyny, to najdete v, v 22. Nyní k Euratomu. Tam je situace naprosto odlišná. Tato agentura by měla mít finanční autonomii, ale ve skutečnosti tomu tak není. Evropská eh, komise se tam stará o všechno. Je pravda, že Euratom existuje už od roku 58. A teprve v roce 2008 byl změněn status eh, této agentury. A já bych chtěl požádat panu, eh, pana Pošiu, Eh, z účetního dvora, aby nás informoval o tom, jak vypadá situace s Euratomem a, a také pana ředitel, aby nám vysvětlil, jaké kroky přijímá a jaká řešení eh, hodlá přijmout eh, těm společným podnikům. Co se týče společných podniků, je třeba uznat, že se nyní eh, prožívají takové počáteční eh, problémy. Je tu několik různých doporučení eh, na základě zprávy účetního dvora a je třeba, aby mm, byla ukončena toto mm, prvotní mm, přechodná fáze a aby tyto společné podniky mohly fungovat bez problému. Děkuji, pane předsedo, za možnost promluvit. Děkuji vám za to, že jste probral body od sedmičky až do bodu 34 a předám slovo dalším kolegům. Jako první eh, kolega Gerbrandy. Dank u wel, voorzitter. Um, en ik wil de heer Stavrakakis danken. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych poděkoval panu zpravodaji za skvělou práci. Já v podstatě souhlasím s tím, co řekl pan kolega Stavrakakis, ale dovolil bych si k tomu něco málo doplnit. První věc. V minulých letech jsme zaznamenali explozivní nárůst počtu agentur a musíme si přiznat, že to vede k určitým problémům. Pan zpravodaj sám řekl, že to vede k překrytí kompetencí, Například agentura eh, pro leteckou dopravu eh, převedla 80% eh, do roku 2010. Já nevím, jestli to nějak souvisí i s nárůstem počtu agentur, ale mě by to v žádném případě nepřekvapovalo. Kromě toho musím konstatovat, že agentury jsou stále více pod palbou kritiky a to znamená, že dobré agentury, jako například Agentura pro životní prostředí, a to zmínil i pan Stavrakakis, tyto dobré agentury jsou často vrženy do špatného světla společně s těmi agenturami, které nepracují tak dobře. Ta kritika se zkrátka sveze na všechny. Máme tu sedm agentur, které zodpovídají za sběr dat. Celkem Máme v těchto agenturách 530 eh, zaměstnanců a rozpočet je 120 milionů euro. Já se ptám, jestli je skutečně potřeba tolik lidí na takové činnosti, jestli by nebylo možno eh, tady eh, něco sloučit. Bylo by dobré, kdyby interinstitucionální pracovní skupina, do které patří i někteří členové našeho výboru, se o něco více zabývala otázkou možného Eh, slučování. Rád bych eh, na této pracovní skupině položil několik konkrétních otázek. Obecně to si myslím, že by bylo dobré, kdybychom se kriticky zabývali otázkou, jestli skutečně potřebujeme tolik agentur. Evropský účetní dvůr v tomto roce vydá zprávu o efektivitě práce agentura, z toho mám velkou radost. CEPOL, Evropská policejní akademie, to je zas problém i v tomto roce. I v loňském roce eh, jsme s ním měli problémy, to znamená, že mě to v tomto roce vůbec nepřekvapuje. A já se ptám takto. Eh, v usnesení z loňského roku jsme vyzvali komisi, aby se podívala na to, jestli by Evropská policejní eh, agentura nebyla možno, ne, jestli by ji nebylo možno zařadit pod Europol. Jestli je vůbec smysluplné, aby Evropská policejní agent, akademie CEPOL existovala samostatně. K tomu bych tedy rád něco slyšel. Názory pana Kakise k Evropské agentuře pro léčiva sdílím. Rád bych se také zeptal na nezávislost expertů v této agentuře. Považuji to za velmi důležité a to především proto, že tato agentura je součástí velmi ožahavé oblasti, má velmi citlivé úkoly a proto mě připadá ta eh, nezávislost aspektu velmi důležitá. Eh, pan eh, Chacimarkas, děkuji. Pane kolego, děkuji pane předsedo. Dovolte mi upozornit na to, že v poslední době se objevily problémy i v agentuře EFSA v Agentuře pro bezpečnost potravin. I tady byly vzneseny otázky týkající se nezávislosti tamnějších expertů. Pokud jde o EFSA, Agentur pro bezpečnost potravin, tak tady ta výtka, která byla vznesena, nebyla odůvodněna uh, eh, tak, jako u EMA, u uh, Agentury pro léčiva. V EFSA jde o to, že dámy a pánové, kteří byli v dozorčí radě, zastávali nějaké zájmy. To je tady ten uh, výbor zúčastněných stran. To je samozřejmě jiné než v případě EMA, protože v případě EMA šlo o nezávislé experty, které se ale nepodařilo najít na evropském trhu. A v důsledku toho se tam objevili zástupci podniků eh, a tito lidé tedy měli velký eh, vliv při rozhodování o povolování léčiv. Samozřejmě máme velký problém u všech agentur s tím, jak se to má s nezávislostí členů dozorčí rady nebo expertů, jak, do jaké míry jsou tyto osoby nezávislé. Měli bychom požádat komisi, aby při, přišla v této souvislosti s jasnými pravidly. Rád bych uvedl e, příklad pana Tomase Lundgrena, což byl ředitel EMAID, která se teď jmenuje M- EMA. Pan Lundgren řídil tuto agenturu 10 let a e, nic mu nejmu, nemůžeme klást za vinu, ale e, bez fáze cooling off, tedy jakéhosi přecho, pře, přechodného období, kterého bychom mohli využít k tomu, abychom tedy uh, převzali novou funkci, on přešel do jiné práce. K tomu uh, nejsou žádná pravidla. Uh, v EMA neexistuje takováto fáze cooling off, na rozdíl například u komisařů, kteří to mají v kodexu eh, chování. My bychom tedy rádi požádali o to, aby takováto pravidla byla vytvořena, protože v tuto chvíli takováto pravidla zkrátka neexistují. Zpráva pana Stavra Kaky se mi připadá být ideálním základem pro takovouto diskuzi, ideálním základem pro to, abychom komisi vyzvali k tomu, aby něco takového vytvořila. Potřebujeme prověřit veškerá pravidla, která v této souvislosti platí. Musíme se podívat na veškeré experty a v těch případech, kdybychom zaznamenali nějakou neslučitelnost nebo konflikt zájmu, tak bychom měli postupovat. Děkuji. Děkuji. Děkuji, kolegovi. Děkuji, pane předsedo. Připojím se k kolegům v tomto hodnocení a také e, v těch šadostech ohledně absolutoria pro agentury. Velice stručně bych chtěla zmínit určité body, které je třeba prodiskutovat a popřemýšlet o nich. U všech agentur chci eh, posílit eh, stanovisko, že zapotřebí mít jasnou rozpočtovou transparentnost. Je třeba, aby vše bylo na internetu, aby byly jasné, jaké mají příjmy, výdaje, kontrakty, jaké uzavírají. Za druhé, zaměstnanci. Nemělo by být tajemstvím, kdo tam pracuje ať už je to přechod z jedné instituce do soukromé sféry nebo z agentury do agentury v téže oblasti. To vše by mělo být zveřejněno. A já e, jsem o tuto informaci žádala e, komisi před měsícem. Neobdržela jsem však žádnou odpověď. Nicméně z principu by tyto informace neměly být důvěrné. Nejedná se to o nějakou ochranu údajů, když máte uh, Eh, os, eh, jména osob, které pracují ve veřejné instituci. Pak tu jsou obecné otázky, které se týkají řízení agentur. Myslím, že bychom mohli uvažovat o společné eh, nějaké správní nebo řídící radě, protože v každé té radě bychom měli zásobce 27 členských států. Některé ty řídící rady jsou větší než eh, samotný počet zaměstnanců v dané agentuře, takže já bych chtěla navrhnout, abychom měli jednu společnou takovouto řídící nebo správní radu eh, pro více agentur, jejichž práce nějak souvislí, například v právní, policejní spolupráci nebo podobně. To by také umožnilo lepší koordinaci a plánování a opět koordinaci aktivit v, ve specifických oblastech. Co se týká CEPOLu, nebudu opakovat vše, co zde bylo už vyřčeno. Chtěla bych zdůraznit, že plně souhlasím s odložením absolutoria. A také bych chtěla zopakovat, že v roce 2007 ten převod na další rok byl 41,5%. V roce 2008 to bylo 31%, v roce 2009 43%. Vidíme tedy, že se jedná o velké částky nebo velkou část převodu z celkové sumy, která a tato situace trvá několik let. Eh, jde o to, zda tedy máme financovat eh, tuto agenturu na stejné úrovni nebo ještě navyšovat její financování. A poslední bod, o kterém se chci zmínit, je otázka slučování CEPOLu s Europolem. Toto téma již zde zaznělo, komise byla pro ve svém stanovisku, ale bylo to zamítnuto členskými státy, tedy radou. A já bych to ráda eh, přednesla. A některé mé pozměňovací návrhy se právě o tom zmiňují. CEPOL a Europol mají komplementaritu činností a myšlenka spočívá v tom, že bychom CEPOL začlenili do Europolu což by eh, snížilo některé nadbytečné eh, náklady a také by to přidalo hodnotu při školení policistů, který, eh, který toto školení nyní mm, provádí CEPOL a přitom žádají o pomoc pracovníků, zkušených pracovníků z Europolu. A tak to by tedy bylo umožněno, aby mohli eh, poskytovat eh, své vědomosti a poznatky při školení eh, policistů. Velice toto samozřejmě souvisí jak s řízením daných agentur, tak s financováním. Děkuji, kolegy Matěje. Děkuji, já bych chtěla poblahopřát eh, kolegovi Stavrakavcicovi za velmi dobrou práci, kterou vykonal týkající se udělení absolutoria agentur. Je to komplikovaný úkol, něco o tom vím a také přinesl řadu příspěvků do našeho výboru. Pokud jde o CEPOL, mám dvě připomínky, které jsou ovšem malého významu. Chtěla bych eh, předložit pozměňovací návrhy, pokud jde o udělení absolutoria 2009, nemohu přijmout to, že blahopřejeme novému řediteli, o, pokud jde o jeho práci vykonanou v roce 2010. Navrhuji, abychom eh, předložili několik pozměňovacích návrhů ohledně poblahopřání tomuto řediteli a týká se to zprávy 2009. A další věc mě tam chybí. Myslím si, že odstavec 19, eh, kde se hovoří o iniciativě eh, kolegia a tam jsou a tak dále a týká se to konečné vyhodnocovací zprávy ISA a dává se tam pár eh, ponaučení, ze strany CEPOLu jiným agenturám. Myslím si, že to není zrovna dobré, že CEPOL dává ta, tyto rady dalším agenturám, vzhledem k tomu, že chování CEPOLu v roce 2007, 8 a 9 nebylo zrovna chválihodné. To jsou ty menší připomínky, pak pokud jde o agenturu pro léčiva. K čemu došlo? Samozřejmě Vzhledem k udělení absolutoria v loňském roce účetní dvůr nám ne, nezmínil střed zájmů, který existuje s některými členy zaměstnanců a experty. My jsme to objevili letos v rámci zprávy auditorské zprávy, interní auditorské zprávy a máte pravdu, když eh, říkáte, že nemáme všechny interní auditorské zprávy pro všechny agentury, a pokud jde o výbor pro kontrolu rozpočtu, bychom měli mít, než budeme udělovat absolutoria tyto zprávy. E, myslím si, že to není normální, že máme pouze zprávu z účetního dvoru. Měli by mít tyto zprávy na světě a náhodou jsme dostali letos tuto zprávu týkající se Evropské agentury pro léčiva. Dozvěděli jsme se spoustu informací a díky této zprávě a děkuji internímu auditorskému oddělení, že nám sice specifickou cestou předalo tuto, zpráv, tuto zprávu. A viděli jsme, že tam existuje velký problém transparentnosti, pokud jde o některé experty a úředníky této agentury pro léčiva. Myslím si, že nemůžeme říci, že pokud jde o plnění pravidel interního auditu, nebo že je tam nějaká, nějaké nečestné chování. V každém případě, co vidíme? Konstatujeme, že zdraví, lidské zdraví eh, je právě eh, více dočeno než ta nečestnost ve Francii. Určitě jste si přečetli aféru o mediatoru a laboratoř Servie včera večer uznala v Národním schromáždění, protože jsme začali s řízením a uznali, že 38 eh, lidí zemřelo, Benfliorex, to je generikum, jinak se to nazývá mediator, a několik eh, osob požádali právě Evropskou agenturu pro léčiva, aby provedla šetření. Dva experti této agentury pro léčiva udělali průzkum ve Francii a v Itálii a nikdo vlastně nebyl pronásledován a přitom eh, agentura pro léčiva vedla uh, toto šetření, k čemu vlastně slouží tato agentura. Jedná se o nezávislost expertů, personál, ne, nedochází ke střetu zájmu a ve Francii tento lék, který laboratoří serví, Servie byl dán na trh postupně, byl v některých členských státech zakázán, ale problém je opravdu na úrovni Evropské agentury pro léčiva. Je tam jakýsi střed eh, zájmu, je to potvrzeno interním auditem a nebylo to správně dodržováno. Já samozřejmě s vámi souhlasím, že je třeba odložit udělení absolutoria a možná i bychom měli jít o kus dále. Navrhuji, abychom tady udělali slyšení ředitele této agentury nebo celého představenstva, jak jsem řekl, řekla loni pro CEPOL. Myslím si, že ředitelé opravdu jsou zodpovědní a v rámci představenstev eh, eh, je, jsou kompetence příliš rozmělněny a bylo by dobré, abychom v našem výboru provedli slyšení a žádám o ně. Grazie. Děkuji vám. Kolegyně Češková. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se bohužel přihlásila eh, dost pozdě, takže většina předřečníků již v zásadě konstatovala i to, co jsem chtěla říci já. A eh, doplním pouze tedy jednu věc. Eh, týká se zrůstajícího počtu agentury společných podniků. Je to věc, která mě leží na srdci již od samého začátku, co jsem zde v parlamentu a e, kterou si myslím, že bychom měli pomoci řešit. Podle mého názoru je dnešní stav, e, co se týče počtu agentur, e, s náplní jejich činnosti již neúnosný a domnívám se, že pro běžného evropského občana či daňového poplatníka je celá struktura naprosto nepřehledná. Proto jsem eh, toho názoru, že bychom se měli věnovat hodnocení eh, činnosti agentur i v tom smyslu, zda skutečně jejich činnost je nezbytná, zda nemůže být v budoucím období eh, sloučena s činností jiné agentury, či zda dokonce, když půjdu úplně nejdál, Eh, ta činnost eh, je natolik zbytná, že takovou agenturu Evropská unie prostě vůbec nepotřebuje. Eh, možná se to netýká pouze této debaty o udělení absolutoria, ale myslím si, že i tady je vhodné pole a vhodná příležitost se tohoto tématu dotknout a hovořit o něm což ostatně eh, ukázali i eh, někteří mý předřečníci. Eh, zvažuji tudíž nebo dávám ke zvážení, zda bychom i do této zprávy nemohli vložit příspěvek zhruba v tom smyslu, že již nepovažujeme za vhodné další nárůst počtu agentur v současné době, ale naopak eh, racionalizaci jejich eh, celkového počtu a eh, jejich provozu. Děkuji za pozornost. Grazie, kolega Geier. Děkuji, děkuji kolegyně Gajer. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, Nejprve mi dovolte, abych poděkoval panu zpravodaji za jeho výtečnou práci. Rád bych vyzdvihl, že návrhy, které předložil, stílím, že s nimi souhlasím. Jedna konkrétní věc mi činí starosti. A sice jakási uniformita diskuze o agenturách, která zase znova zaznívá v tomto výboru. Existují určité důvody, protože jsme ty agentury založili. Existuje důvod pro existenci každé jednotlivé agentury. Já samozřejmě uznávám, že není tak, eh, že tu, ne, že tu jsou ještě rezervy. Není nic, co by se nedalo ještě zlepšit, ale omezit naše diskuzi na to, že řekneme, že máme těch agentur moc, aniž bychom vystupovali s konkrétními argumenty a konkrétně říkali, které agentury jsou přebytečné a kdo by plnil jejich úkoly do budoucna, pokud by ty agentury byly zrušeny, to mi připadá být nedostatečné. A proto si myslím, že serióznost diskuze o agenturách eh, v tomto, v tomto parlamentu vzroste pouze tehdy, pokud eh, tedy pověříme eh, Evropský účetní dvůr tím, aby se zabýval jednotlivými agenturami. Já samozřejmě jsem ochoten diskutovat obecně o tom, které agentury by měly plnit které úkoly a které úkoly by naopak eh, měly plnit neměly a které agentury bychom mohli zrušit. Ale prosím, tato diskuze by měla být vedena nejen v tomto výboru, ale také společně s dalšími odbornými výbory a mělo by to být na základě informací, které obdržíme od Evropského účetního dvora ve zvláštní zprávě, která by měla být zveřejněna do konce tohoto roku. Já mám pocit, že stejný e, příspěvek jsem přednesl i minule, když jsme hovořili o agenturách a v tom našem výboru se zase znova vede diskuze o tom, že nejprve tedy konstatujeme, že těch agentur je moc a že musíme prověřit, jaké úkoly vlastně mají plnit. Já dospěji k závěru, že těch agentur je moc, až budu znát, jaké úkoly mají plnit. Já si skutečně myslím, že bychom se měli že bychom měli ty úkoly plnit v postupném pořadí a sice v pořadí, které je správné. Kromě toho jsem eh, k tomu, abychom eh, se nějak vyjádřili eh, ke kompetenci a zodpovědnosti agentur. Pokud se podíváme na problém, který vzniká v Cepolu a který vůbec není nový, ale který se opakuje a stále ještě nebyl úplně vyřešen, tak vidím, že máme co dočinění s tím, že e, ta řídící rada, která je složena ze zástupců 27 členských států, na celé čáře selhala. A pokud se podívám na to, jak eh, to vypadá, když se rozhoduje eh, o sídle agentuře, agentury a když tedy nějaký eh, členský stát vyhraje to, že tedy tam bude sídlit daná agentura, tak si musíme položit otázku, kdo nese zodpovědnost za řádnou zprávu rozpočtu v daných agenturách. Děkuji. Grazie, kolega Stas. Děkuji, kolega Stas. Dank u voorzitter. Eigenlijk maar drie zaken. En, en, uh... Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem zmínit pouze tři body. Celá řada věcí už tu totiž zazněla a já s nimi v podstatě souhlasím. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval panu kolegovi eh, Stavra Kakisovi za jeho skvělou zprávu. Já souhlasím s jeho postupem, s jeho konceptí, koncepcí, má podporu naší frakce a souhlasím i s jeho doporučeními. Eh, dovolte mi ještě říci něco k tomu, co říkala paní Matie. To, co jste řekla, naprosto souhlasí. Skutečně i já se domnívám, že bychom se v rámci schůze koordinátorů společně s pravodajem měli zamyslet nad tím, jestli absolutorium agentuře EMA e, neodložíme. Agentuře pro léčiva. Skutečně bychom se v rámci schůze koordinátorů měli nad tímto zamyslet. Možná, že určitou možností by bylo organiza- zorganizování e, slyšení proto tedy naprosto eh, podporuji návrhy paní Matie. Naprosto souhlasím s tím, co právě řekl pan Gajer. Skutečně se i mně zdá, že bychom měli eh, prověřit, jak to vypadá eh, s tím, jaká diskuze se vede mezi jedním absolutoriem a druhým absolutoriem. Musíme se samozřejmě zabývat i otázkou, jestli můžeme nějaké agentury sloučit, ale eh, také bychom se měli zamyslet nad tím, jestli bychom nemohli hovořit o nějakých změnách v těch kompetencích agentury. A skutečně by to byla um, mm, polodná a užitečná uh, debata, ale to uh, bychom měli dělat během, nebo v tom období mezi absolutoriemi, ne, ne teď. Děkuji. Děkuji. Já jsem rád si poslechne pana Ouše, pokud si bude přál vzít slovo za účetní dvůr. Prosím. Eh, dobré ráno, eh, děkuji vám, eh, vážné poslankyně a poslanci, za pozvání do vašeho výboru. Pro nás je to skutečně ctí, že zde můžeme přítomně odpovídat na dotazy. Zpravodaje pana Stavrakakise, a dalších členů tohoto výboru. Především chci poděkovat panu Stavrokakisu za jeho práci a za sepsání těchto zpráv o absolutoriu a také za spolupráci s panem Stavrakakisem, e, panem Latulisem. Je třeba uznat také kolik práce vykonali eh, různí další pracovníci v naší spolupráci. Před devíti měsíci jsem přišla na účetní dvůr, začala jsem se zabývat eh, od července eh, těmito agenturami a vím, že váš výbor má velký zájem o to, jak fungují agentury a Eh, práce agentur eh, má být tedy zlepšena a posílena tak, aby eh, efektivně využívali peníze daňových poplatníků, kteří svěřili tyto prostředky do tedy společných veřejných zdrojů. Pokud mohu, pane předsedo, chtěl bych se zmínit o Eh, jednotlivých bodech, eh, o kterých se zmiňoval pan se ohledně udělování absolutora. Chtěl bych eh, připomenout, pane předsedo, že parlament v roce 2008, nebo roz, mm, absolutem pro 2008, abychom zkoumali indikátory výkonnosti u agentur a před dvěma měsíci, to je v prosinci, účetní důvod byl požádán vaším výborem, aby eh, eh, kontroloval to, jak jsou vynakládány prostředky v agenturách to tak, aby byla stanovena jasné kritéria pro e, výdajovou část rozpočtu v agenturách. Práce na tom všem začala a doufáme, že do června tuto práci skončíme a na podzim o tom předneseme zprávu. Pane předsedo, těšilo mě, že jsem se mohl zúčastnit schůze se zástupci Evropského parlamentu v meziinstitucionální pracovní skupině, bylo to včera, kde se hovořilo o rozsahu těchto prací, a o možném harmonogramu ohledně této konkrétní zprávy. Co se týče těchto žádostí na e, dvůr, e, jde o to, abychom tedy spolupracovali s rozpočtovým výborem, abych, abychom tedy e, zajišťovali, že peníze, které jsou využity na zprávu Evropské unie prostřednictvím evropských agentur, aby tato výdaje byly tedy efektivní. Ehm, ano, zjištili jsme ve všech agenturách také střety zájmu. Co se eh, týče jednotlivých otázek, eh, které už zde eh, padly. Byly zde dotazy na předsedu účetního dvora ohledně těch regulatorních agentur. Je třeba, abychom se zabývali velkou, velkým mm, rozsáhlým polem činnosti těchto agentur. A mohu říci, že se nám podařilo tedy se pustit do této práce tak, abychom mohli splnit eh, požadavky, které nás byly kladeny. A chceme takto přednést naše stanovisko ohledně práce v loňském roce. Pan Stavrakakis se tázal na eh, zásobovací agenturu Euratomu. A Euratom je významná agentura. E, řídí produkci, dodávky uranu a výrobků z uranu. Je to stará agentura, která e, nebyla vytvořena legislativou jako jiné agentury, ale smlouvou samotnou. Je to agentura zvláštního typu. Komise ji kontroluje, řídí, může e, vetovat nebo zase naopak nařizovat něco agentuře. Eh, také platí zaměstnance této agentury. Za posledních pár let agentura eh, neměla rozpočet, všechny výdaje se prováděly přímo komisí za eh, tuto agenturu. Je to opravdu zvláštní situace, pane předsedo? Je, v současné době jsou účty z, zmraženy a je jasné proč, protože docházelo k příliš málému počtu transakcí, proto tedy od roku 2007 je to zmraženo. Ehm, zůstávají tu ještě určité legislativní akty, ehm, které ehm, nejsou plně implementovány a jedná se tu o drobné částky 200 tisíc eur zhruba. Nejsou to miliony tedy, ale 200 tisíc na Eh, administrativní výdaje, což provádí eh, komise. A těch 200 tisíc by mělo být, ale eh, vynakládáno agenturou nikoli prostřednictvím komise. My chceme navrhovat takové změny, které by změnily status. Ředitel agentury, myslím, že dnes by mohl informovat o tom, co bylo vykonáno. Jedná se o Eh, drobné změny, které za eh, patřičné právního stanoviska by podle nás mohly být vykonány, aby se vše vyřešilo. Eh, peníze, o které se zde jedná mm, a které zde byly zmíněny, k tím jsou výhrady, jsou v malém objemu a jak zde zmiňoval pan Stavrakakis, je zapotřebí, aby se situace zlepšila, aby vše bylo tedy e, zákonné a řádné ve zprávě této agentury. Někteří e, poslanci tež se zmiňovali ohledně e, kritérií pro výdaje agentur a my se tímto úkolem také zabýváme. Vaši kolegové na výkonnost a účelnost eh, výdajů v agenturách kladly celou řadu otázek. My se tím zabýváme. To vše souvisí také se zprávou a řízením agentur. a tedy eh, s výdajovou stránkou rozpočtu agentur. Výbor pro kontrolu rozpočtu se také zmínil o střetu zájmu. Myslím, že bychom měli vzít na vědomí to, co říkal pan Chacimarkakis ohledně eh, té přechodné fáze. Studie o kritériích eh, se bude zabývat s eh, mm, informacemi, které nazbíráme. Jak už se zde mm, o těch informacích a o těch kritériích zmiňovali ještě někteří poslanci, co se týče těch eh, regulačních agentur, eh, jsem velice rád, že jsem mohl odpovědět a případně odpovědět na další otázky. Eh, pan Noák. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že stručně přidám několik dalších prvků. Víte, že jsou naše odpovědnosti rozděleny, tedy mezi agentury a společné podniky. K tomu vede celá řada dobrých důvodů. Společné podniky kvůli svým cílům a složení e, se velice liší od e, agentur, nejsou tedy srovnatelné s agenturami. Za poslední tři roky jsem měl ve své kompetenci právě společné podniky a e, připravoval jsem tedy podklady pro absolutorium. Další rok to bude pan Balko, který bude mít ve své kompetenci tedy společné podniky. A pan Stavrakakis, zpravodaj za Evropský parlament, myslím, že přednesl vynikající základ pro další diskuzi a také rozhodnutí ohledně společných podniků a jejich udělování absolut, a teda udělování absolutoria těmto společným podnikům eh, na základě zpráv o eh, auditu v těchto podnicích. Chtěl bych se zmínit jen o jedné věci, o ní se zmínil pan Stavrakakis. Eh, hovořil o tom, že eh, podniky nebo tedy organizace, které eh, začínají procházet určitými dětskými nemocemi. My jsme v té naší zprávě prohlásili, že například je tam určitý stupeň Eh, nízkého nebo nedostatečného eh, využívání prostředků, které byly v závazcích, což eh, je zdůvodněno především mm, víceletým charakterem programu a spožděním implementace nebo začátkem provádění jednotlivých aktivit těchto společných podniků. To jsou takové ty počáteční problémy u jednotlivých společných podniků. Eh, tyto nedostatky byly vyšší u těch podniků, které začaly pracovat teprve v roce 2009. Co to znamená? To znamená, že čím více nabírají eh, zkušenosti se svými zodpovědnostmi, eh, se svým řízením, zprávou svých cílů a úkolů, tím více se tyto problémy budou tedy rozpouštět a mizet, jak doufáme. A co se pak týká některých eh, nesrovnalostí, například v některých případech společný podnik, třeba že je to zapotřebí, nemá eh, neplní úplně eh, finanční nařízení evropských společenství, a před několika měsíci eh, bylo například schváleno, že eh, společně podnik Clean Sky například bude mít eh, tedy to nařízení, jak navrhuje pan Balko, upravené tak, aby tyto problémy se tedy zmenšovaly a zmizely. Děkuji. Slovo má ředitel agentury Euratom. Euh, je vous remercie, euh, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že to, co řekl člen Evropského účetního dvora, eh, tak Euratom s tím souhlasí. Opravdu je zapotřebí, abychom dali realitu dát do soustažnosti eh, a rád bych využil této příležitosti, pokud jde o naši agenturu, nacházíme se v kritickém období. Když se podíváme na samotný cíl, to je pravidelné zásobování pro všechny uživatele eh, jaderné látky, tak znamená to, že nikoho nesmíme diskriminovat. A nikoho nediskriminovat, pane předsedo, to znamená, a někteří členové ví, že to jsou nekonečné diskuzi v plinárenství, eh, v ropném průmyslu, pokud jde o zabezpečení dodávek, třetí energetický balíček. Pokud jde o jadernou energii a nediskriminace je opravdu hlavní náš cíl a zásada. Musíme mít také pravidelné zásobování, to je zabezpečit toto zásobování a dodávky a dnes se samozřejmě o tom musí diskutovat ještě více, protože vidíme, co, jaké události probíhají na středním východě. A pokud jde o jadernou energii, my zaručujeme 30 zásobování elektrickou energií. Souhlasíte určitě s nimi, že za 200 tisíc eur ročně mít tak vysokou zodpovědnost je určitě nástroj, který dodržuje dobré využi- využití těchto veřejných financí. Dále, jaké jsou odpovědné úkoly? Podepisujeme obchodní zakázky, čili my jsme dílčím způsobem eh, i v obchodní sféře a můžeme také vytvořit eh, zásoby, které nám zabezpečí dodávky elektřiny, plynu a e, opravdu v sektorech jsme činí, jsou to velmi důležité sektory. Máme také konzultativní výbor, který je složen z některých členů členských států, protože je třeba hovořit jednotným hlasem. Pane předsedo, v oblasti jaderné energie Evropská unie a přitom samozřejmě si velice vážím zodpovědnosti jednotlivých členských států, pokud jde o jejich energetickou skladbu, tak jak je to součástí Lisabonské smlouvy. Pokud jde o agenturu a konzultativní výbor, my vždy hovoříme jedním a jedn, jednotným hlasem. A to je určitě jediná energetická politika společenství, která existuje a která zapadá také do zodpovědnosti naší agentury. Pokud jde o transparentnost, samozřejmě to je velice důležité, pane předsedo. Já s vámi souhlasím a také chápu vás všechny, že je třeba, abychom se snažili eh, také se transparentně chovat jako v ostatních agenturách ale v roce 2005 po doporučení Evropského účetního dvora jsme předložili finanční e, předpis na řízení, které je separátní, ale co jsme to neudělali, protože nakonec jsme se dostali do situace, kdy Evropský parlament odmítl e, toto finanční nařízení a navíc e, náš rozpočet byl tím dotčen. V, roce 2000, eh, v dalším roce jsme měli už eh, úplně vyškrtnutý rozpočet, rozpočtovou položku, aby jsme přežili a určitě chápete, jestliže jsme schopni zaručit 30% dodávku elektrické energie, tak eh, z tohoto pohledu jsme opravdu využili veřejných financí z generálního ředitelství pro energii, také s účetním dvorem a po diskuzích, které proběhly, máme možnost, jak jsem řekl, můžeme naše účty dát do e, souvislosti s naším statutem, také to prověřujeme s naší právní službou a je pravda, kdybychom měli pozměnit statut, tak bychom museli projít radou a to je určitě složitý proces vzhledem k tomu, že jsme měli potíže, když jsme přecházeli eh, z, v roce 2007 k novým statutům. Ale po tomto všem, pane předsedo, mohu opravdu, když vidím, že ostatní agentury disponují miliony eur, my máme jenom 200 tisíc eur v plynárenství a víme, že je třeba, aby opravdu jsme zabezpečili dodávky plynu a máme pouze 200 tisíc eur, eh, tak eh, vidíte, že jak je náš úkol těžký. Děkuji vám. Děkuji. Chtěl bych poprosit nyní o slovo eh, ředitele agentury pro léčiva, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane zpravodaji, dámy a pánové, děkuji za pozvání a za příležitost k vám ještě jednou hovořit o zprávě, kterou předložil Evropský účetní dvor a Evropský parlament k naší agentuře. Za 15 let jsme eh, tedy nezazněli eh, na zasedáních tohoto parlamentu v tomto roce nám věnována zvláštní pozornost. Pane zpravodaj, dovolte mi, abych se soustředil na ty body, které jste vy sám zmínil, to znamená najímání pracovníků, převod prostředků, zadávací řízení a konečně také téma střetu zájmu v rámci naší agentury. Vy jste dnes zcela neprávem zmínil a kritizoval proces nabírání pracovníků u nás v agentuře. My jsme vylepšili najímací podstupy, dočasné dočasní zaměstnanci, zaměstnanci se smlouvou na dobu určitou nemají přístup k citlivým údajům. Databáze expertů byla doplněna a v roce 2010 když útvar vnitřního auditu eh, komise skonstatoval zlepšení. Od roku 2009 jsme zlepšili také informace eh, o postupech a ty problémy se směnými kurzy jsme tedy podřídili přísné kontrole, nicméně musím říci, že my jsme závislí na těch směných kurzech, musíme chránit rozpočet, my spolupracujeme se zónou Sterlingu a víte, že mezi Sterlingem a korunou jsou velké výkyvy v kurzech, což má velký dopad na naše rozpočtové záležitosti. Kromě toho nechci opakovat to, co jsem tu řekl ve výboru 25. ledna, ale rád bych vás ujistil, že veškerá opatření, kudy kterým jsme byli panem zpravodajem a Evropským účetním dvorem kritizováni, eh, tak jsou napravena. My jsme se jich eh, chopili, zlepšili jsme je, což uznal Evropský účetní dvůr i vnitř, auto, au, eh, útvar vnitřního auditu komise. Pokud jde o převod prostředků, a toto také bylo kritizováno dnes dopoledne, tak k tomu musím učinit zvláštní prohlášení, protože to přímo souvisí se specifickým způsobem práce agentury EMA. Dámy a pánové, pokud e, obdržíme žádost o farmaceutické firmy, tak potom jsme e, povinni tu žádost zpracovat během sedmi měsíců. Je to mnohem kratší doba, než která je běžná v jednotlivých členských státech. E, v některých členských státech to trvalo například 12 let, jak jsme se dočetli dohodli. To znamená, že my tak musíme učinit během sedmi měsíců a pokud bychom měli nějaké zvláštní dotazy na tuto eh, firmu, tak jsou stopky zastaveny eh, a proto to trvá ještě déle. Osm měsíců nebo dokonce jeden rok. Jakmile je podána žádost naší agentuře a ta žádost je validována jako žádost, tak musí ta firma platit. To znamená, že my přijímáme pří, poplatky na počátku postupu a 50 našich poplatků se vrací do členských států, tak aby ta expertíza v daných členských státech mohla být financována. Jinými slovy chci říci, že v měsících srpen, září, říjen, listopad, prosinec akumulujeme poplatky, díky nimž platíme eh, tu práci, která se skutečně koná až v příštím roce. My bychom ty prostředky museli buď vázat, kdybychom je vázali, tak bychom měli velký přebytek prostředků. A to, sa, to samé platí pro agenturu pro leteckou bezpečnost, bezpečnost leteckého provozu. My jsme e, placeni podniky v oblasti leteckého průmyslu, abychom vyvinuli nějaký model letadla a postupně se to potom splácí. Je to skutečně dlouhodobý proces, který e, se nedrží hranic daných kalendářních roků, ale eh, je v podstatě rozložen do, eh, rovnoměrně do celého roku. My jsme tedy byli kritizováni za to, že Eh, máme velký převod prostředků. Kdybychom je, eh, můžeme je buď navázat, nebo když je nebudeme vázat, tak eh, je vrátíme komisi. To znamená, že je to situace lus-lus. Nikdo tady nemůže vyhrát a já se v té situaci nacházím každý rok. Proto se většinou rozhodneme, protože velký počet nebo velké množství finančních prostředků převedeme, protože chceme zůstat v nějakém rámci, který, jak doufáme, účetní dvůr přijme. Jak už jsem řekla, je to situace lus-lus. Nemá vítěze. Za třetí, výběrová řízení. Já naprosto přijímám kritické poznámky pana zpravodaje k našim výběrovým řízením, kde e, ty postupy byly, nebyly provedeny správně. My jsme tedy zlepšili, zeštíhleli postupy a teď už pouze zbývá, aby fungovaly všechny zúčastněné osoby další bod, a to je takové malé oké, okno, okénko v rámci finančního nařízení, taková malá mezera ve finančním nařízení, to jsou takzvané mm, přímo vyjednané smlouvy, přímé smlouvy o poskytování servisních služeb, o pokračování servisních služeb e, v oblastech, kde neexistuje trh, a nebo kde by otevření trhu vedlo k prohibitivním nákladům. Tento postup se používá tehdy, pokud si necháte vytvořit databázi a tu databázi vám spravuje firma, jedna firma po celou řadu let. Deset let, tak dlouho pracuji u agentury, jsme s danými eh, firmami vyjednávali smlouvy, obdrželi jsme lepší, výhodnější podmínky a dva roky a já nevím, který genius eh, u nás přišel na toto pravidlo, jsme nuceni to zadávací řízení znova a znova provádět, vyjednávat. Já to nechci kritizovat, ale myslím si, že tento výbor zodpovídá také za eh, vylepšení rozpočtového nařízení. A já se nyní ptám, pokud tedy vyjednáme přímo s někým smlouvu, tak musíme přijít do té firmy a říci, prosím, eh, výsledek eh, tohoto eh, nařízení prosím zalepte do dvou obálek, pošlete to do agentury. My musíme potom eh, vytvořit výbor pro otvírání obálek, které potom ty zapečetěné obálky otevře. A v rámci toho výboru tedy eh, jsou obálky otevřeny, potom je zase vytvořen jiný výbor, který výsledky toho výběrového řízení prověří takový prověřovací kontrolní výbor a potom je mm, Potom se počítá s tím, že bude zrealizováno výběrového řízení pro výběr, který v podstatě vůbec neexistuje. Samozřejmě je to velká byrokratizace postupu, my jsme nuceni eh, postupovat ve stylu kavky a já vás prosím, až to budete příště probírat, abyste se tímto problémem eh, zamysleli, zabývali a nějak to vyřešili. A nyní Eh, poslední bod střed zájmu. Code of Conduct. Naše agentura je samozřejmě více než jiné agentury vybízena k tomu, aby zamezovala konfliktu zájmů u expertů, u personálu a také u e, národních expertů e, v národních agenturách. E, kte, te, to jsou lidé, kteří k nám e, nikdy nevkročí. Dovolte mi jasně říci, že nikdy neexistoval kodec chování. Vždycky jsme tedy se snažili zabraňovat střetu zájmu v rámci agentury a bylo zjištěno, že tam či onam se to eh, v minulosti porušilo. Eh, nebylo to ku škodě agentury, ale občas ten střed zájmu nastal. Ten kodex chování prohlášení o tom, že neexistují střety zájmů, to, to, to v podstatě se opírá o prohlášení dané osoby. Ta daná osoba musí sama prohlásit, že není předmětem nějakého střetu zájmu, že eh, Tedy u ní nenastává konflikt zájmu. Nemáme žádnou policii, nemáme žádný útvar, který by prověřoval, že tomu tak je. S něčím takovým jsme zatím nepočítali a možná, že bychom tady potřebovali nějaké politické pokyny, nějaký návod, jak máme v těch dílčích případech pokračovat, povstupovat, protože my tu máme 27 členských států a příslušné experty a pokud bychom tak měli činit, pokud bychom se neměli už dále držet pouze důvěry a neměli bychom operovat na bázi důvěry, tak bychom něco takového pravděpodobně potřebovali. Pan eh, zpravodaj právem řekl, že eh, ta pravidla eh, pro konflikt zájmu, respektive to, protože nenastává konflikt zájmu, jsou zpřísněna. Rád bych ale dal jasně najevo, že naše správní rada musí tato pravidla přijmout a ne všechny členské státy, které jsou zastoupeny v práv, ve správní radě, budou souhlasit se zpřísněním těchto pravidel. Proč? Protože v mnoha zemích to není politicky, eh, to je politicky žádoucí, aby věda a průmysl spolu, spolupracovali. Celá řada zemí je hrdá na to, že vědci a průmysl spolu spolupracují. A pokud chceme povolat nezávislé experty, tak oni řeknou, dobře, ale já jsem před několika lety pracoval s tou a tou firmou, dělal jsem pro ně expertízu. To znamená, že to je skutečně uh, boj na ostří nože. My tady potřebujeme jasnou definici. Zpřísnily se pravidla pro náš personál a zpřísnila se pravidla pro jakoukoliv osobu, která vkročí do naší agentury. A nyní ještě k dalšímu tématu které nás zaj- zajímá. Mediator, samozřejmě, že naše agentura se stala terčem kritiky, je v souvislosti se střetem zájmů. Paní Matuje, já vás můžu ujistit, že naše agentura dodržela veškerá pravidla, která v této souvislosti existují. Na, jedná se o národní produkt. Na evropském trhu léčiv je 90 všech produktů stále ještě v národní režii a 10 je povolováno centrálně. Právě proto, že existuje Evropská agentura pro léčiva eh, teprve 15 let. To je ten důvod. A dovolte mi, abych tomu řekl ještě něco. V prvních letech se agentura obrátila zády ke zdi. My jsme měli eh, velmi, mnoho velmi hrdých národních agentur, eh, které by se velmi zlobily, kdyby jsme jim vkročili do jejich hájemství, do jejich revíru. My tady eh, skutečně narážíme na princip subsidiarity. Dělejte si to, co spadá do evropských kompetencí a nechte nás dělat to, co spadá do našich národních zájmů, do naší národní kompetence. A v letech 98 až 99 tady ještě byla velmi eh, zakořeněna tato představa. Byla mnohem silnější než dnes. V těchto letech jsme zkrátka neměli možnost zasáhnout do kontroly národních produktů. A konečně ještě otázka eh, použití kodexu chování na personál, který od nás odejde, zcela právem bylo upozorněno na to, že ta právní situace je tady velmi nestabilní, nejistá. Nicméně ve statutu zaměstnanců máme článek 16, kde je bývalý zaměstnanec eh, povinen dodržovat eh, kodex chování a informovat agenturu o všech činnostech, které mm, tedy přijme nebo které bude vykonávat tak se děje velmi obecně, později eh, velmi konkrétně. A my jsme tedy, eh, když nastala tato situace, svolali podle článku 16 společný výbor. Ten společný výbor se sejde v tomto týdnu a v příštím týdnu. A 16. 17. Eh, března, kde, kdy zasedá správní rada, bude toto téma diskutováno na správní radě a možná, ale já nechci nic předjímat. Možná se potom přijme nějaké opatření ze strany agentury a to opatření tedy přijme agentura i komise, ale eh, to musíme už ponechat na tom vlastním postupu. Závěrem ještě dovolte upozornit na to, už, už končím, už končím v žádném případě nedošlo e, k materiální nebo finanční škodě. Účetní dvůr agentuře potvrdil, že finanční záležitosti jsou v pořádku a proto bychom byli rádi, kdyby výbor udělil naší agentuře absolutorium. Děkuji. Děkuji vám. Na závěr předám slovo kolegovi Stavrokakisovi, a také souhlasím s tím, co řekl pan Staes. Dnes ráno jsme o tom hovořili. Je zapotřebí, abychom všechna toho témata ještě hlouběji probrali a proto bychom je měli ještě probrat na nějaké další schůzy. Z časových důvodů se nemůžeme tímto zabývat do větší hloubky nyní. Děkuji všem kolegům za komentáře a za velmi konstruktivní poznámky, které zazněly během naší diskuze. Také děkuji členům Evropského účetního dvora. Jsem zejména spokojen, že pan Oše řekl, že budou zpracovány zprávy a to pomáhá opravdu našemu výboru a můžeme dobře monitorovat eh, fungování eh, těchto institucí. Řekl jste, že na příštím pořadu jednání si prodebatujeme znovu tyto otázky. Jsem rád. A myslím si, že jsem řekl víceméně všechno, protože to vše bude znovu prodiskutováno ve výboru. Během každé rozpravy týkající se udělování absolutoria máme příležitost potrhnout některé věci. Jak to řekli i kolegové, cílem naší rozpravy je zajistit transparentnost těchto agentur, aby dostali udělení absolutoria. Děkuji. Grazie. Děkuji. Chtěl jsem ještě připomenout, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 8. března ve 12.00. Nyní je třeba, abychom přešli ke schůzi koordinátorů politických skupin, proto chci vybídnout všechny ostatní účastníky a kolegy, aby opustili tento sál. Děkuji.